rámce. Je zde eh, zvláštní kontext, eh, protože se blíží 26. květen, to znamená, my budeme končit a to na nás klade povinnosti. Definovat eh, evropský rozpočet to není jen otázka čísel. Načrtnout rozpočet, který bude odrážet naše politické priority, má zásadní význam. Chceme podpořit investice s ohledem na inkluzivní udržitelný růst, protože ano, je to možné. I když populisté a nacionalisté říkají, že ne a vycházejí ze lží a hlásají lži. Ze všeho nejdříve bych ráda poděkovala paní Holmajer, naší zpravodajce, která mě neposlouchá, ale za chvíli mě snad poslouchat bude, protože předložila velmi kvalitní výchozí návrhy, rozpočtové pokyny, drahá Moniko, které umožnily kompromisní, konstruktivní práci a Moniko, děkuji. A všem nám, vyjednavačům, umožnila sepsat konstruktivní zprávu pro udržitelnou budoucnost. Priority naší frakce jsou následující. První priorita je samozřejmě posílit sociální dimenzi rozpočtu velmi obezřetně. Iniciativa zaměstnanosti mladých, to je program, který už se osvědčil a pomáhá tisícovkám mladých orientovat se na trhu práce. Také příprava efektivní implementace Evropské základny sociálních práv. To už v rozpočtu na rok 2020. Pokud jde o politiky inkluze a boje proti diskriminaci, to je také priorita. Další prioritou je valorizace kulturních politik, politik ve prospěch mladých a občanů občanství, jako je třeba Kreativní Evropa a Erasmus. A jde také o dodržování závazků v boji proti klimatickým změnám, které jsme přijali v rámci pařížské dohody. A možná ještě důraz na vymezení migrační politiky, která bude zaměřena jak na původ migračních toků, tak i na rozvoj v zemích původu a potom také na integraci uprchlíků a migrantů na území Evropské unie. S ohledem na bezpečnost, to je také důležité. Další prioritou je posílit reagování nebo schopnost reagovat tohoto rozpočtu na změny s nimiž jsou Evropané konfrontováni. Růst, konkurenceschopnost a proti stagnaci, jak před chvíli říkal náš komisař, aby se posvětil inkluzivní, trvalý, zelený růst sociální a solidární společnosti. Dále jde také o to anticipovat řešení, abychom se vyhnuli k platebním krizím, jak říkal komisař, a neskrývám, že nedávné informace, které se týkají Brexitu, ty poslední informace také vyvolávají velké obavy. Čtvrtá priorita je využití všech možností a nástrojů flexibility, které nabízí víceletý finanční rámec, současné finanční nařízení abychom měli solidní, ambiciozní rozpočet. Je na čase, aby Rada na sebe vzala svou zodpovědnost. Být proevropský ve slovech, to je jistě chválihodné, ale být proevropský v činech je dnes zcela nevyhnutelné. Pane komisaři, vážení kolegové, návrh rozpočtu na rok 2020, který dnes předkládáme, je nejen zodpovědný, ale je to skutečný most k příštímu víceletému finančnímu rámci. Na vás, na nás i na radě teď je, aby to skonkretizovali. Děkuji. Děkuji. Pan Depre? Děkuji, pane předsedo pane komisaři, vážení kolegové. Toto je možná můj poslední rozpočet. Jisté je, že je to poslední rozpočet, který má zodpovědnost připravit tento parlament. Je to také poslední rozpočet víceletého finančního rámce 2014-2020. V tomto kontextu, včetně Brexitu, bychom mohli polevit v úsilí, ale nepolevili. A já vzdávám hold naší zpravodajce Monice Holmajer. A řeknu, že určitě podpoříme pokyny, které navrhuje pro rozpočet 2020, bez výhrad vítáme vůli mít k dispozici potřebné nástroje, aby se stimulovaly strategické investice především v digitální oblasti, umělé inteligenci ve prospěch hospodářského růstu v Evropě a vytvoření kvalitních pracovních míst. Podporujeme žádost o další prostředky na programu jako je COSME, který přispívá k úspěchu startupů a rozvoji malých a středních podniků. Rozhodně podporujeme posílení prostředků na Erasmus+, Plus iniciativu zaměstnanost mladých, Evropský sbor Solidarity, pane komisaři. Zdůrazňuji, že ačkoliv byl sotva vytvořen, tak už vyvolal 93 eh, tisíc kandidatur ze strany evropských eh, mladých, takže gratulujeme k této myšlence. Paní Holmajer říká, že je také třeba od roku 2020 mít eh, prostředky na platby, které budou dostatečné, aby abychom se vyhnuli platební krizi, kterou jsme měli v letech 2014-2015. Já jsem tuto dobu prožil a mám na to hořké vzpomínky, na to, jak byla rada tvrdá, přestože podnikům a výzkumným ústavům i občanům tato spoždění plateb způsobily velké problémy. Je třeba posílit také prostředky, abychom lépe kontrolovali vnější hranice, aby se zintenzivnil boj proti převaděčům ve středozemním moři, aby se zlepšily podmínky pro přijímání a integraci osob, kteří potřebují naši ochranu a jimž musíme udělit azyl. Podporujeme rozpočtové úsilí, které musíme věnovat na posílení naší bezpečnosti. Pokud jde o e, vnitro, tak musíme umožnit mnohým nástrojům a agenturám, které jsme vytvořili, aby fungovaly efektivně a přitom důsledně dodržovali práva občanů. Ovšem na zahraniční úrovni konečně bylo podniknuto úsilí, abychom měli koordinovaný postup v oblasti obrany. ještě tři obavy na závěr. Výzkum a inovace. Všichni jste říkali, to je základ eh, ekonomické budoucnosti našich společností. My to říkáme, ale neděláme toho dost. Dnešní Evropa je dnes eh, předháněna Japonském, Jižní Koreou, USA a Čínou, pokud jde o podíl HDP, který je věnován na výzkum a vývoj. Já nechápu a neakceptuji postoj rady, která odmítá uplatnit článek 15.3 finančního nařízení a tím pádem nedala k dispozici prostředky v horizontu 2020 a tím pádem se nemohou realizovat některé projekty. Tento přístup je nepřijatelný a musí se změnit. Musíme také posílit boj proti klimatickým změnám. Lidé to žádají v ulicích, my to také proklamujeme ve svých slovech, ve svých publikacích a přesto konstatuji, že v letech 2014 až 2020 jsme ochraně životního prostředí a boji proti klimatickým změnám nevěnovali 20 celkových rozpočtů, na kterých jsme se dohodli. A to není přijatelné a musí se to změnit. A konečně chci říci, že je třeba podpořit také UNRA, orgán OSN, který je zodpovědný za pomoc několika milionům palestinským, palestinských uprchlíků. Donald Trump stáhl pomoc eh, USA, UNRWA a my nesmíme být stejně špatní jako pan Trump, stejně zlí. Děkuji. Děkuji, pan Sole. Gracias, president. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Já bych rád poděkoval zpravodajce za tuto zprávu o pokynech pro rozpočet na rok 2020. To je poslední rozpočet v tomto víceletém finanční rámci. Měl by být mostem k tomu příštímu. V mnoha ohledech je to dobrý výchozí bod pro jednání. Zpráva lituje, že neplníme své klimatické cíle a nejsme dokonce schopni dosáhnout ani ten umírněný cíl 20 výdajů na klima. Dnes dopoledne za přítomnosti mladých aktivistů v oblasti klimatu jsme měli debatu o akci pro klima. Mladí nám připomínají, že musíme mít neutrální, klimaticky neutrální ekonomiku co nejdříve, která bude založena na obnovitelných zdrojích, ale my neplníme cíle, nezmírňujeme klimatické změny, nechráníme biodiverzitu a čas plyne a proto potřebujeme mnohem zelenější rozpočet, potřebujeme klimatický mainstreaming a klimatické profilování. Proto musíme jednat konečně v souladu s rozvojovými cíly milénia a s pařížskou dohodou. Zpráva také právem volá po větších sociálních ambicích. Bez sociální soudržnosti nebudeme mít Unii rovných občanů. Potřebujeme více investic do mladých, abychom bojovali proti chudobě a za integraci migrantů. Musíme splnit pilíř sociálních práv, protože Sociální práva jsou také evropskou přidanou hodnotou. Tato zpráva také zdůrazňuje, že je nutno podporovat inovace, technologické transformace a digitalizace. To má pravdu. Ale je špatně, když hovoří o nutnosti financovat eh, obranu Eh, z evropského rozpočtu a to nebude efektivní, pokud se nebudou řešit problémy fragmentace, duplikace a, a eh, nadměrné kapacity. Máme mnohem naléhavější priority, které musí evropský rozpočet řešit. Velmi brzy se také pohovoří o tom, co se stalo s článkem 15.3. To si pan komisař určitě pamatuje. Teď na začátku rozpočtových jednání velmi jasně říkáme, že chceme, aby toto ustanovení bylo použito. Tentokrát eh, bychom neměli být znovu obelháni. Děkuji. Pane Sole, je tady pro vás modrá karta od pana Eteridge. Přijímáte ji? Ano. Pane Eteridge? Thank you for taking the question. Děkuji, mě fascinuje ta vaše odpověď, protože vy jste hovořil o tom, že více a více, toto je ambiciozní návrh a neustále to roste. Myslíte si, že někdy nastane doba, že rozpočet EU bude klesat, anebo zůstane stejný? A nebo když si vzpomenete na Monty Python, že prostě budete prostě pojídat neustále peníze daňových poplatníků a vlastně nadýmat se daný bace, až puknete? Když tady hovoříte o tom růstu. No děkuji o, za tuto otázku, která by mohla vyvolat samozřejmě dlouhou diskusi. A možná bychom se mohli zabývat i detaily příštího víceletého finančního rámce. Samozřejmě rozpočty nemohou věčně růst, protože máme omezené zdroje. Nicméně, rozpočet má dva aspekty a to jsou to příjmy a výdaje. A musíme tedy řešit také příjmovou stránku rozpočtu. A to nám umožní postupně po malých částech, v nějakým velkoobjemovým přístupem, navýšit ty zdroje, které EU potřebuje, aby je měla ve svém rozpočtu. Já na rozdíl od vás věřím v silnou Evropskou unii. A proto si myslím, že pro ní potřebujeme více zdrojů. Děkuji. Děkuji, paní Niriada. Nejprve bych eh, byla ráda, kdyby pan komisař naslouchal tomu, co bylo řečeno, protože je důležité naslouchat eh, poslancům eh, místo toho, aby telefonoval nebo se někde procházel. Je skutečně důležité nám naslouchat. Mm, a Ehm, může se stát, že potom eh, nebudeme naslouchat vám. Ale přestože Eh, jste nebyl dostatečně způsobili, vychovaný a neposlouchal jste, tak bych chtěla oslovit tady ostatní poslance. Jsem velice ráda, že máme tuto zprávu paní Holmajer eh, a děkuji za práci, kterou odvedla na této zprávě. Jsem velmi potěšena, že mé pozměňovací návrhy byly přijaty, eh, návrhy, které se týkají programu Interregu a doufáme, že tato podpora bude pokračovat, protože stojíme před velikými výzvami vůli Brexitu. Musíme říci, že Mm, tady mm, je hodně peněz, bylo mm, investováno do klimatických boje a také pro obrany, ale s tímto nejsem e, spokojena, ale budeme o tom diskutovat také na výboru a například naši e, rybáři stojí před obrovskými výzvami, naši zemědělci stojí před velkými změnami a e, mluvili jsme předtím o plánech, které má komise e, v tomto, no, no, pro tento nouzový plán, ale e, není tady v tomto smyslu nic příliš významného. Máme, máme letadla, ale nemáme jiné dopravce a je nám všem jasné, že tady stojíme před obrovskými problémy, takže nevím, jaká budou praktická řešení. Eh, která budeme hledat v rozpočtovém eh, výboru. Jak eh, se postavíme těmto změnám v důsledku Brexitu? A stále se přibližujeme datu. Je tady velká šance, že se budou držet své dohody, že nebudou platit nic do fondů, takže čas vypr- mě můj čas vypršel, ale jsem velmi potěšena tím, že mě konečně nasloucháte. Děkuji. Pan Etheridge. Uh, Děkuji. Tak. Ne, no, nevadí, že pan komisař právě hmm, si telefonuje, možná zrovna na něco sází, možná si sadí dobře. No, ten rozpočet nebo návrh rozpočtu je nesmírně ambiciozně, tam celá řada výdajů navíc, Například na Erasmus, tam bude mnohem více peněz a mnohem více peněz na volný pohyb a mnohem více peněz na administrativy, no a samozřejmě také na oblast vojenství. A to nám bylo řečeno v Spojeném království, že to tak není, že jenom fantazírujeme. No ale potom zde máme se 28 a to je, myslím, dost důležité. Spojené království bude platit svůj část do těch záležitosti, o kterých jste hovořili, no ale momentálně nikdo neví, co se stane. Ano, vy jste měli to štěstí se setkat s Terizou Mayovou, která prostě různě rozhazuje peníze, aniž by věděla, co dělá. No, a máte také například své kamarády z lej, řad lejbistů, tak na to si možná dobře sadíte, ale je třeba říci, že je zde určitý chaos. Když si pustíte BBC Parlament nebo si otevřete britské eh, noviny, tak zjistíte, že je tady absolutní chaos. A no, je úplně možné, že ty staré politické strany se svými směšnými hlavními představiteli se rozdrobí a rozpadnou. A najednou se objeví někdo, kdo si vyslyší Brity. A budou to lidé, kteří ale nebudou chtít prostě rozhazovat eh, miliardy eh, liber. A když zde bude nějaký rádoby problém. Takže já samozřejmě chápu s čím zde hazardujete a jak hazardujete se o, o očekávání vůči, vůči Británii, ale zde prostě hrajete ruskou ruletu s něčím, s čím si vůbec nemůžete být jistí. Pan Albrecht. Pane předsedající, pane komisařu. Pane předsedo, pane komisaři, diskutujeme o rozpočtu na rok 2020 a je to neobvykle obtížný a komplikovaný rozpočet pro celou Evropskou unii. O to více musíme poděkovat paní poslankyni Holmajer, že se zhostila tohoto úkolu. Proč je to obtížný rozpočet? Za prvé, je to poslední rozpočet období 2014 až 2020, což znamená, Eh, větší příliv eh, faktur za projekty, které byly realizovány v uplynulých letech. Musíme si uvědomit, eh, že rok 2020 bude rokem zvýšených výdajů za projekty, které už byly začaty. Za druhé, je to poslední rok finančních výhledů, který navíc naráží na velmi nejasnou a nejistou situaci a s Brexitem. Jak říkal tady předřečník, je tady chaos. Musí to být ale ten rozpočet naplánován tak, aby mohl reagovat na nepředvídatelné situace, na chaotickou situaci. Není vyloučeno, že rozpočet 2020 bude muset být změněn v závislosti na situaci, jaká bude s Brexitem. Za třetí, je to rozpočet, který je připravován zároveň s prací na novými finančními výhledy. A je zajímavé, že tento rozpočet už v roku 2020 přináší jisté elementy, na kterých pracujeme na roky po roce 2020. V souvislosti s tím nám zpravodajka už dnes ukazuje, že jsou zde určité prvky, které musí být udělány, aniž bychom čekali na 1. ledna 2021. A to obrací zvláštní pozornost také na to, že je třeba posílit projekty, nebo tedy kroky, které se týkají prorozvojových kroků, jako je třeba Horizon 2020 nebo Erasmus. My o tom hovoříme eh, v nové perspektivě, že je to třeba zvýšit třikrát eh, v případě Erasmu, ale už v roce 2020 musíme vstoupit na tuto cestu. Také je zajímavé, že vstupujeme na cestu, která se týká obrany v programu, který se připravuje na příští fond obrany. Takže rok 2020 je rokem, kdy se už připravují nové finanční výhledy a nejen rokem, kdy finanční výhledy končí. Když hovoříme o inovacích, o e, moderních řešeních, o klimatických otázkách, tak platí to tež. Rok 2020, jinými slovy, to je na jedné straně nejistá, nepevná situace, nejasná, pokud jde o Brexit, na druhé straně je to Eh, období zvýšených výdajů a také budování určitého mostu mezi rokem 2014 až 2020 a 2021. A v tomto ohledu je tento rozpočet eh, neobvykle velkou výzvou a bude mít vliv na kroky, které se týkají příštích finančních výhledů. Děkuji. Děkuji, paní Toma. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych nejdříve poděkovala Monice Holmajer za to, že dokázala naslouchat ostatním a dělat kompromisy. Tento rozpočet 2020 je poslední etapou víceletého finančního rámce 2014-2020 a znovu se parlament rozhodně a přesvědčeně zaváže, že prosadí své priority. Vážený pane Etheridge, já myslím, že odešel, to je škoda. Je mi líto, že vám musím říci, že na rozdíl od toho, co říkáte, rozpočet Evropské unie od 90. let neustále klesá. Pane komisaři, já bych se opravdu velmi ráda mýlila, velmi ráda bych doufala, že tento absurdní boj mezi parlamentem a radou nebude probíhat tak, že komise nebude v oblasti rozpočtu uvažovat mezivládně. Já bych konečně ráda řekla, že parlament se zaváže, že bude hlasovat pro tento rozpočet pouze v případě, pokud financování klimatu vzroste v souladu s našimi závazky. Opravdu bych ráda řekla, že rozpočet na rok 2020 bude mít dostatek financí na eh, migranty a na jejich, imigrat, na jejich integraci a že se tím skončuje ta externalizace našich výdajů. Já jsem velmi znepokojená s ohledem na evropský projekt. Byla bych ráda, kdyby nové výzvy měly nové zdroje financování. Evropský parlament nechce, aby nové priority byly financovány na úkor politik solidarity. Byla bych ráda, kdyby Brexit znovu nebyl záminkou pro to, aby se snižoval rozpočet Unie. Opravdu bych vás o tom ráda přesvědčila, že gender budgeting nefunguje a že je třeba urychlit eh, tento postup eh, ve prospěch rovnosti mezi muži a ženami. Na závěr přeji paní Holmajer hodně odvahy, aby vybojovala rozpočet, který bude na úrovni našich ambicí abychom, paní Holmajer, eh, neměli pouze drobečky, protože máme před sebou opravdu spoustu práce. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pan Tarant. Uh, uh, Pane předsedo, eh, samozřejmě mám připravené písemné body, eh, které, protože eh, zpráva o pokynech obsahuje řadu priorit, jako například eh, výdaje a podobně, ale eh, hlavně je tady koncentrace na výdaje do obrany. A v tomto smyslu jsem vlastně své připravené body tady mám a musím říci, že já ehm, mě nedělají takové obavy výdaje do obrany, protože dobrá obrana ehm, nám může dobře posloužit v určitých dobách. A dovolte mi Eh, pane předsedo, abych pohořil ze srdce. A možná tolik nepůjde o rozpočet. Chtěl bych zdůraznit, eh, na rozdíl od eh, paní Niriáda a pana Eferidže, který řekl, že pan komisař nenaslouchá ale pan Oettinger um, um, dostal informaci o Brexitu um, levým uchem a naslouchal nám pravým uchem. Takže, vážený pane Etheridge, kde jste? Nasloucháte? Posloucháte? Ano, jste, eh, musíte se naučit multitasking, jinak se nikdy nestanete komisařem. A teď zpátky eh, k rozpočtu. Eh, bylo velkou ctí pracovat v rozpočtovém výboru a moci se poučit od pana Debreho, pana Olbrichta, pana Fernandeze a od naší skvělé zpravodajky paní Holmajer a, a paní a, a dalších. A dokonce i od pana But, um... Palmela, kde je dobrým ekonomem. Ale vlastně eh, eh, se nám nepodařilo toho splnit tolik, jak jsme si přece vzali v politice eh, boje proti klimatickým změnám. A ehm, teď poslední bod. Teď ehm, v pátek ehm, se ve Stonsku bude konat první stávka. V tomto smyslu můj syn bude mezi účastníky této stávky. Můj otec, bývalý člen tohoto parlamentu a výboru ITRE, eh, bude mezi nimi také. A dá podporu této stávce jako klimatolog. A kde si myslíte, že bych měl být já? Eh, budu mezi nimi samozřejmě. A proto eh, předložím eh, ALDE pozměňovací návrh. Eh, půjde o e, specifickou přílohu, e, o e, dohodu, pařížskou dohodu. Je to vlastně velké aplas pro ALDE. A teď ukončím, pane předsedo, vím, že už jsme spožděni. Chtěl bych ukončit, tak jak řekl pan Depre, byl to jeho poslední projev ve věci rozpočtu. Doby jsou chmurné, jak víme, ale co se týče klimatických změn, tady najdeme cestu a já nerostanu jako ledové ledavec, nedostanu jako ledavec eh, na Antarktidě. Děkuji vám. Děkuji a teď má slovo pan Marias ke HDI. Děkuji, pane předsedo. O průpologismus 2020 pragmatika je náš průpologismus. Rozpočet eh, na rok 2020 je obtížným rozpočet a zároveň eh, je velmi náročný, protože všichni víme, jaké výzvy souvisejí s Brexitem. Ale musíme se soustředit na to, jak na základě tohoto rozpočtu budeme pokračovat v politikách ve prospěch eh, mladých, ve prospěch žen, výzkumu a vývoje, inovací, rozvoje, který zajistí zaměstnanost mladých. Mladí jsou znovu v první linii, protože chtějí ochranu životního prostředí a všichni jsme to viděli. Viděli jsme hnutí mladých v celé Evropě. Vyslala jasný signál. Mladí chtějí podporovat program 2020 pro akademickou obec, proto aby měli možnost ve vzdělávání, proto aby byli prostředky na program Iniciativa pro mladé a samozřejmě všechny politiky Unie musí podporovat také ženy. A pane komisaři Ettingere, my musíme také posílit politiky Unie, které genderovou otázku považují za princip, který by měl být začleněn do všech politik. To je důležité, abychom dosáhli rovnosti mezi muži a ženami. Děkuji. Děkuji. Pan Ettinger. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení páni poslanci a poslankyně, dámy a pánové, vaše dnešní stanovisko obohacuje práci komise, protože my jsme momentálně v přípravné fázi návrhu rozpočtu pro příští rok. A v několika málo týdnech vám tento návrh chceme předložit. A tomu slouží také určení pozic na straně parlamentu a na straně rady a na tom budeme zakládat náš návrh. V tomto smyslu beru vážně očekávání parlamentu, že zohledníme eh, požadavky a následky Brexitu do návrhu rozpočtu. V příštích dnech a možná už zítra budeme vědět více. A mám vás ujistit o tom, že návrh pro rok 2020 bude vycházet z toho, jestli jsou přátelé ze Spojeného království ochotni se zapojit se všemi závazky a povinnostmi a právy do rozpočtového návrhu rozpočtu pro rok 2020, anebo zda Brexit bez dohody povede k tomu, že v příštím roce ne, nebude možné eh, dostat platby eh, z Londýna a nebude ale ani možnost zapojit se do těchto programů ze strany Londýna. Naše právní stanovisko je nezávislé. Domníváme se, že rozpočtový rámec do roku 2020 platí pro všechny členské státy, všech 28, že je závazný a pro, byl rozhodnut jednomyslně v roce 2013 a proto také musí být využity všechny právní možnosti k tomu, aby povinnosti i práva platila do konce roku 2020. Navzdory tomu, podle principu předběžné opatrnosti, je možné, že na konci jara předložíme návrh rozpočtu, který nebude počítat s Británií a s jejími platbami, ale i s výplatami z evropského rozpočtu do Velké Británie. Bude to tedy o 12 miliard euro méně, které nám budou chybět a tuto mezeru musíme eh, v komisi nějakým návrhem eh, zaplnit. Momentálně Eh, ještě to se netýká roku 2019, ale je možné, že během několika málo dnů budeme muset vašemu parlamentu předložit eh, jakýsi dodatečný rozpočtový návrh na probíhající rozpočtový rok, abychom zaplnili díru například 6 miliard euro. 12 miliard v příštím roce, 6 miliard eh, v tomto roce. A víte stejně dobře jako já, že jediná evropská úroveň, která nemá právo dělat dluhy, je úroveň Evropské unie. Členské státy mají právo a možnost dělat dluhy, regiony právně tak, obce právě tak. My na evropské úrovni máme absolutní povinnost každý den vyrovnat a pokrýt všechny výdaje příjmy. A cesta k bankám nám zůstává uzavřená. Ještě jednou, možná, že za několik málo dnů budeme nutní eh, zahájit konzultace o návrhu komise, který by nějakým způsobem vyrovnal 6 miliard euro v tomto roce a 12 miliard euro v příštím roce. Já se k tomu vrátím, jakmile bude v Londýně trochu více jasno. Vrátím se e, k parlamentu i k radě. Mimochodem, na tu brexitovou díru e, v příštím víceletém finančním rámci e, jsme vždycky navrhovali z 50% ji vyrovnat škrty a z ji vyrovnat zvýšenými příspěvky do rozpočtu. Pokud bude ten vzorec eh, průhledný a spravedlivý, tak by se mohlo použít i na léta 2019 a 2020, kde je potřeba eh, pokryt 6 miliard v letošním roce, například tedy 3 miliardy formou vyšších příspěvků a 3 miliardy by se daly vyrovnat formou škrtů. A těch 12 miliard v příštím roce by se dalo pokryt 6, z 6 miliard škrty a z 6 miliard vyššími platbami do rozpočtu. Paní kolegyně Ní Riada mě kritizovala, protože jsem chvíli telefonoval. Ano, e, je to proto, že jsem e, se ptal na výsledek v House of Commons, protože jsem tomu nemohl věřit. Při nejmenším dvě třetiny vašich e, příspěvků jsem poslouchal, zatímco vy mě posloucháte z 0%. Komise si nezasloužila váš respekt, nicméně takový je princip demokracie, že když někdo když někdo kritizuje, měl by také si počkat na odpověď a naopak. Poslanec Etheridge tady eh, polemizoval o neuvěřitelně velkých eh, rozpočtových výdajích eh, Evropy. I tady potřebují občané jasno. Každý občan Evropy, který obhospodařuje nebo který vydělává 100 euro, ať už manuální nebo v duševní prací, odevzdává z těch 100 euro 50 euro na různé poplatky, příspěvky a daně. A to je průměrná kvota v Evropě, 50%. A z těch 50 euro jde 1 euro do evropského rozpočtu. Zbývá 49 euro, které zůstávají v Londýně, Paříži, Berlíně, Římě, v Glasgow, Stuttgartu. A pouze jedno euro z těch 50 jde do Evropy. 49 euro jde do členských států, do regionů, do obcí na systémy sociálního zabezpečení. Takže si myslím, že Evropa by měla stát při nejmenším za to jedno euro z 50. Navíc Evropa financuje a realizuje přidanou hodnotu. A tato přidaná hodnota je vidět na Erasmu+, který prospívá mladé generaci, aby mohla Evropu poznat a zažít v pravý okamžik. Ta přidaná hodnota je vidět na velké výzkumné projekty, eh, které Žádný členský stát by nemohl provozovat sám eh, oproti Google a Silicon Valley a Číně. Ani Cambridge a Oxford by jim nemohli konkurovat sami. A já bych chtěl doufat, že naši přátelé ze Spojeného království v oblasti výzkumu budou dále spolupracovat eh, s Evropou. Eh, výzkumníci z Oxfordu, Cambridge a Londýna aby v oblasti výzkumu se nestal, aby se z Velké Británie nestala malá Anglie v oblasti výzkumu. Přidaná hodnota to je rozhodující úkol evropských programů. A každé euro, které z evropské úrovně investujeme, na to slouží. A my bychom měli tomu učinit zadost. Já považuji velice, za velice důležitý nápad poslance eh, Olbrichta, že v roce 2020 bude poslední eh, rok současného rozpočet, ale eh, právě tak jediné programy, to jsou to jsou eh, průzkumné programy pro eh, příští rozpočet, pro příští rozpočtový rámec. A eh, o nich bychom měli ještě provádět další konzultace. Děkuji vám moc krát za přihlášky o slovo. Děkuji koordinátorce Holmajer. My velice pozorně zvážíme, co tu zaznělo a nejpozději na konci jara přijdeme s návrhem který doufáme nebude příliš dramatický, i kdyby následky Brexitu byly dramatické, což být mohou. Doufám, že co nejvíce rozpočtových expertů Evropského parlamentu bude i v příštím Evropském parlamentu a chtěl bych jim poděkovat těm, kteří tu už nebudou za mnoho velice dobrých rozhovorů, například poslanci Tarandovi. Já si cením jeho kolegiality a férovosti a za ní, jí moc krát, za ní mu moc krát děkuji. Děkuji, pane komisaři. Paní Holmajer, máte slovo. Herr Präsident. Pane předsedo, pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové, nejprve bych chtěla poděkovat za velice dobrou a intenzivní diskuzi. Pokud jde o Brexit, tak já upřímně přiznávám, že výsledek 312 ku 308 hlasům mě poněkud zdrtil, protože teď jde tedy o to, zda zda chceme vyprodukovat naprosto neřízený chaos nebo ne a e, mezi přáteli, se kterými jsem e, už mnoho let spolupracovala a se kterými mám společné cíle, tak e, to je, eh, považuji téměř za pohrdání přáteli. Přesto ta většina čtyř hlasů vznikla a já doufám, že to trošku vnese rozum do toho jednání, protože Velká Británie má zájem nejen na Horizon Europe. Velká Británie má také zájem na spolupráci v oblasti bezpečnosti. Eh, v poslední době se zajímá i o eh, další druhy spolupráce a pokud eh, to všechno zmizí, tak teprve potom poznáme, jak je to všechno důležité. A já doufám, že rozumné eh, síly eh, se ještě zvednou a budou mít možnost vyvinout nějakou řízenou spolupráci. Ještě bych chtěla říci pár vět k tomu, co řekli kolegové stínoví zpravodajové. Já si myslím, že naším hlavním úkolem je opravdu společně stát proti radě a podpořit komisi, když eh, žádáme o finance na naše nutné priority. Já mám pochopení pro to, že a teď to říkám, to je téměř takový eh, pavlovský eh, reflex, že zelení jsou proti obrané politice, ale to, že eh, by se měly eh, výdaje z Evropy zdvojnásobit nebo strojnásobit oproti výdajům členským stát, členských států, to je právě eh, ta špatná cesta. Neměli bychom všechno trojnásobit a čtyřnásobit. Měli bychom společně realizovat projekty, u kterých by každý stát musel vyvíjet výzkum sám a vydávat veřejné zakázky a dohromady by museli utratit více, než když ten výzkum provádíme společně na evropské úrovni a když ty projekty realizujeme realizujeme společně. A přeji si také, vážení kolegové, abychom měli odvahu eh, v těchto těžkých časech eh, Evropy eh, stát jednotní v určitých jádrových oblastech, abychom, ne, abychom nestáli proti členským státům a komisi, abychom byli společní a pak budeme mít možnost toho mnoho prosadit a neměli bychom počítat pouze statistická čísla, ale také tu přidanou hodnotu, eh, kterou musíme generovat a která by měla být skutečně vidět. Děkuji vám. Děkuji. Tímto uzavíráme diskuzi, hlasovat se bude zítra. A postupujeme k dalšímu bodu na programu jednání, a to je prohlášení místopředsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Půjde o situaci v Nikaragui. Jménem vysoké představitelky vystoupí pan komisař Mimica. Prosím. Eh, děkuji, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkuji vám za tuto příležitost diskutovat o situaci v Nikaragui. Děkuji vám za skvělou spolupráci v posledních týdnech. Eh, služba pro vnější činnost a Evropský parlament eh, pracují ruku v ruce a v praxi ukazují, jak různé instituce mohou pracovat za stejným cílem. Chci také poděkovat eh, Eh, panu Ramono Regimu za jeho velkou, velké nasazení a za to, že vedl delegaci do země. Situaci v zemi zůstává napjatá, přesto, eh, že eh, to nejnásilnější potlačování práv již trochu opadlo. Nicméně stále tady ještě je hodně politických vězňů. Někteří z nich jsou obviněni z terorismu, protože se zúčastnili demonstrací. Podmínky ve věznicích pro celou řadu e, začených jsou nepřijatelné. E, organizace e, občanské společnosti a i zahraniční novináři a místní novináři jsou pronásledováni, řadě z nich byl odebrán jejich statut a situace je hodně odsuzována, konkrétně v Radě pro zahraničně vnější činnost. My jsme také apelovali na vládu, aby se začením dostalo rovného zacházení, právo na spravedlivý proces a rovněž si myslíme, že je třeba, aby bylo započato s politickými reformami. My jsme připraveni využít veškerých svých nástrojů, abychom nadále reagovali, jak je třeba na situaci. Delegace Eh, kterou doprovázel eh, šéf naší delegace v Managuve, eh, výrazně přispěli k tomu, aby tyto, tato sdělení zazněla jasně a neoblomně. Program byl velice napjat, nabitý a delegace se setkala s nejrůznějšími organizacemi, s nejrůznějšími zápci společnosti a rovněž se setkala s prezidentem Ortegou a e, dalšími představiteli nejvyšších e, vládních institucí. Tato jednání byla velmi emocionální, stálo velké úsilí a velkou odvahu je zorganizovat, ale byla to jednání nutná a zásadní a velmi obohatila naši práci. Ty úplně nejnovější události nám trochu dávají naději a přesvědčují nás, že se klima mění směrem k pozitivnějšímu naladění. Vláda Nikaraguji zorganizovala několik eh, jednání s mezinárodními eh, účastníky. Eh, asi stovka vězňů byla poslána do domácího vězení. To byla jedna z žádostí, kterou učinil Evropský parlament vůči prezidentovi Ortegovi a zároveň se prostřednictvím různých jednání nakonec vytvořila a schválila cestovní mapa pro další postup. A rovněž s dohody, které budou uzavřeny, se budou uzavírat, doufejme, i z, za přítomnosti zahraničních pozorovatelů. My jsme také připraveni uvažovat o přím o případné technické podpoře, pokud by to bylo zapotřebí. Eh, LOAN, Organizace amerických států a možná i Evropská unie budou možná požádány, aby se celého procesu zúčastnili. Přestože toto všechno jsou poměrně povzbudivé eh, trendy, zvlášť když je srovnáme se situací před eh, několika týdny, tak nemůžeme usnout s rukama v klíně. Stále ještě nevíme, jak bude vláda připravena do dodržovat eh, lidská práva, která jsou zakotvena v ústavě, konkrétně právo na svobodu vyjadřování. Policie v Managuě je stále v, po, eh, v, ve stavu maximálního nasazení. Nesmíme zapomínat víc jak na 600 eh, vězňů, kteří stále ještě jsou eh, za mřížemi a někteří z nich v nelidských pozmínkách a také řada z nich se vyhlásila hladovky. A právě proto ta občanská aliance eh, velmi apeluje na to, aby vězni byli propuštěni. Musíme eh, zjistit, jak daleko chce eh, a je ochotná vláda jít směrem k žádostem a požadavkům opozice. Pak jsou tady regionální volby, které proběhly před několika dny eh, na karibském pobřeží Nikaraguji, ale ty neprokázaly, že by tady eh, byla nějaká velká vůle věci eh, měnit k lepšímu a my doufáme, že soudy země podpoří ten reformní proces. Rovněž je třeba se poučit z chyb eh, během dialogu v červenci 2018, eh, dialogu, který se nepovedl. Je třeba, aby všechny složky společnosti byly zastoupeny, aby mohly volně a svobodně rozhodovat eh, během voleb o budoucnosti své země. Takže i když máme legitimní obavy o tom, jak celý proces probíhá, tak bychom měli samozřejmě podporovat ty pozitivní kroky, ke kterým teď dochází. Očekáváme nějaký harmonogram dalších kroků a možnost dalších, dalších jednání. My, Evropané, budeme neustále bdělí a připraveni reagovat na jakékoliv další porušování a zhoršování eh, dodržování lidských práv a budeme podporovat jakékoliv pozitivní kroky směrem k řešení politické krize společně s našimi mezinárodními partnery. Takže dovolte, abych ještě jednou poděkoval Evropskému parlamentu. Vaše nasazení bude i nadále ale velice, velice důležité. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Pane Salafranko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Dámy a pánové, zítra Evropský parlament bude hlasovat o usnesení, kde požádáme o pozastavení asociační dohody eh, vůči Nikaraguji a půjde nám také o zavedení sankcí proti těm, kteří spáchali násilí a porušení lidských eh, práv, ke kterým bohužel nadále v zemi dochází. Během naší návštěvy, paní, pane komisaře, vy jste to zmínil, ta proběhla v lednu a my můžeme konstatovat, protože jsem byl i na jiných eh, misích eh, společně s Evropským parlamentem. Na této misi nás doprovázeli i další odborníci a všichni můžeme potvrdit, že situace v Nikaraguji není v souladu s ustanovením o lidských právech, který je v součástí asociační dohody. A tak usnesení, které schválil náš parlament 3. 31. 31. května nadále platí. V zemi dochází k mučení, eh, nezákonnému zatýkání, potlačování svobody vyjadřování, svobody eh, tisku a tak dále. My jsme navštívili v Nikaraguji také vězení, bylo to velice emotivní, viděli jsme tam 20-leté mladíky, kteří byli odsouzeni třeba na 30 let eh, Dostali jsme informace z Managvy v tom smyslu, jak jste to potvrzoval vy, tedy že zhruba 100 těchto vězňů eh, bylo převedeno do domácího vězení, nicméně pokračuje špatné zacházení s vězni. Někteří z nich eh, drží protestní hladovku. Je potřeba, abychom teď nesklamali očekávání nekaragouských eh, občanů, abychom pouze nesledovali tuto situaci, nebyli nečinní. Proto je naprosto zásadní, abychom vyvinuli mezinárodní tlak, aby došlo k okamžitému propuštění politických vězňů, aby přestal útlak opozice, aby začala platit veškerá základní práva, včetně eh, všech eh, svobod, eh, protože a aby byla vytvořena cestovní mapa, aby někoragouští občané sami mohli rozhodnout o svém osudu. Pane komisaři, já se domnívám, že v Evropském parlamentu jsme odvedli práci s velikým odhodláním. Věnovali jsme se jí velice trpělivě, ale myslím si, že teď už eh, nastal čas, abychom od slov přešli k činům, protože situace se doposavat eh, nezačala pozitivně vyvíjet, proto musíme být důslední ohledně zásad, které uplatňujeme. Tento týden jsme tady vedli rozpravu o mechanismu uplatňování demokratické klauzule a myslím si, že je potřeba, abychom byli důslední i v případě Nikaraguji. Doufám, že to potvrdíme při zítřejším hlasování. Děkuji. Děkuji. Pane Salafranco, nyní pan Chauregi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat panu komisařovi za jeho slova a za potvrzení spolupráce s Evropským parlamentem a SVČ. Také bych chtěl eh, zmínit jednu věc, eh, možná osobní povahy. Celá parlamentní delegace, která navštívila během čtyř dní Nikaraguju, prožila tuto návštěvu velice emocionálním způsobem. Pocítili jsme obrovský soucit eh, s těmi, které jsme potkali. Nejprve bych chtěl požádat, aby Evropský parlament byl po boku nikaragujských občanů. Někteří z nich položili svůj život. Jsou to lidé, kteří trpí. Děti rodičů jsou ve vězení svobody lidí jsou omezovány a potlačovány. Je to skutečně velice závažná eh, situace, odsouzení hodná situace, pokud jde o právní stát a demokracii. K tomuto všemu v Nikaraguji dochází a já bych se teď chtěl obrátit na své kolegy, kteří jsou tady na levici a kteří podali k našemu usnesení pozměňovací návrh, ve kterém říkají, že není dobré se vměšovat eh, do stavu věcí v Nikaraguji. Ale tady nejde o žádné vměšování se. Problém, pane Pimentesi, pokud dovolíte, je v tom, že z revoluce se stal totalitní režim. Omlouvám se, ano, byla tam revoluce, která se přetvořila v totalitní režim. Proběhla tam revoluce, historicky to lze vysvětlit a bohužel eh, začala eh, potlačovat eh, lidské, lidská práva a svobody. Já to žádám Jediné, co žádám, je svoboda. A to jsme říkali vždy jako socialisté. A Evropský parlament eh, podporuje nikaragujské občany. Evropský parlament podporuje seriózní dialog. Kež by takový dialog probíhal, ale jsou tady tři základní podmínky, které bohužel nejsou splněny. První je, že je potřeba propustit politické vězně. Druhou podmínkou je to, že není možné, aby byly potlačovány základní svobody. Musí tam být možnost, aby eh, fungovala politická i společenská hnutí a také potřeba dovolit, aby se do země vrátily mezinárodní organizace, protože jsou to organizace respektované, které mají eh, důvěryhodnost eh, a mohou potvrdit dodržování lidských práv. A politika Evropského parlamentu je taková, že pokud pokračuje dialog, tak Evropa pomůže. Toto eh, řekl i velitel Ortega. Pokud nastane cesta ke svobodě, tak to jsme to řekli Ortegovi, tak eh, pomůžeme, ale pokud bude neustále poškozovat své občany, tak eh, nasadíme sankce. Děkuji, pane Chauregi. Nyní pan Demesmaker. Ja, eh, voorzitter, commissaris. De... Pane předsedající, pane komisaři, opozice Eh, má různé tváře, například eh, pan Negas, bývalý atlet, On kdysi pracoval, eh, byl na straně Ortegy, bojoval s ním proti diktátorskému režimu. A teď ale Alex zase běhá. Běhá ale proto, aby vlastně tím uctil památku mrtvých, říká se mu maratonec a pro Ortegu se stal e, teroristou, pučistou, Majakopens také, 23 let, Imbelgo, e, to je e, karagujská žena, která byla uvržena do vězení. A co udělala? Nic, co by stálo za to. Teď drží hladovku, je nesmírně silná, nesmírně odvážná. Dnes jsem dostal další dopis od jejího otce, který je belgičan a hovoří o neskutečně špatných podmínkách, ve kterých eh, ve vězení eh, jsou nekaragujští odpůrci z současného režimu drženi. Jediný způsob, jak eh, se dostat z této situace ven, je propustit politické vězně. To je podmínka prvořadá. A pak Eh, spravedlivé volby. My jsme eh, to prezidentovi Ortegovi řekli, ale je třeba to, ten tlak ještě posílit. My máme přece dohodu o přidružení, tam je eh, i příslušné ustanovení o demokracii. Doufám, že budou aplikována. Děkuji. Pan Nord. Děkuji, pane předsedo. Ser Ramiro, Luis Carion, Dora Maria Teres, Monika Valtodano, Jaime Gulok, Viktor Tirado, Moise Hassan, Ernesto Cardenal, Hugo Torres, Jokondo Belli, Brooklyn Ribera, Carlos Tunerman, Umberto Ortega. Toto všichni jsou radikálové eh, proti eh, Ortegově vládě. Chápou, že tato vláda je eh, obětí eh, reakčních imperialistů. Jsou to sandinističtí eh, opozičníci, kteří bojovali proti rodu Somozu. Jsou to velitelé i ministři skutečného sandinismu. Zešli z vězení, barikád, prošli si mučením, persekucí a vždy hájili svobodu, demokracii a, a práva v